Eh, dámy a pánové, eh, zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo námitky? Není tomu tak, tak